Uh, dear colleagues, I would like to check. Kolegové, eh, prosím, začneme kontrolou fungování našich hlasovacích zařízení. Můžeme, prosím, si udělat eh, testovací hlasování a netvařte se, jako kdybyste to dělali poprvé. Takže zahajuji testovací hlasování. Ne, to je stanovisko, takže nemůžeme, nemůžeme hlasovat po jménech. Tak, 20 lidí se přihlásilo kartami, ale hlasovat může pouze 17. Teď už máme 18. A pan Korbe, dobře. Takže zdá se, že nám to funguje. Tak začneme hlasováním o stanovisku Silvy Gulár a máme tady kompromisní eh, návrhy a je tady návrh, abychom unblock eh, hlasovali A, B, C, D, E, F, G. Souhlasíme všichni? Eh, já bych rád navrhl velmi drobný, drobnou ústní změnu pouze o dvou slovech ke kompromisu A. Mohu? Je to na řádku číslo 7 v kompromisu A, kde se hovoří uspořádat specia, specifické formy diferenciace. A já bych tam ještě chtěl dodat tam, kde je to vhodné. Takže uspořádat či zorganizovat eh, specifické formy diferenciace tam, kde je to možné. A myslím, že je to jasné, proč prostě existuje případy, kdy žádnou diferenciaci nepotřebujeme, e, zatímco jsou i jiné případy, e, kdy e, naopak by to vhodné bylo. A například jenom ale pro země jejichž daňoví poplatníci k tomu přispívají. Čili mm, opravdu to nemáme vždycky, tu diferenciaci. Tak já myslím, že by bylo nejlepší to dát do e, trialogu. Tak má někdo, prosím, něco proti? Zdá se, že ne, takže budeme hlasovat tak, s takto upraveným kompromisem A. A můžeme tedy hlasovat unblock kompromisu A až, pardon, ještě vteřinku protože já nevím, eh, jak tedy s tím kompromisem K. Ne, ten by byl eh, zvlášť. Já bych jenom. Ano, k tomu se dostaneme. Takže unblock, kompromisy A, B, C, D, F, F, okay, takže kdo je pro? Proti? Dva jsou proti, dva se zdrželi. Schváleno. Nyní kompromis E, kdo je pro, to je, to je separátní hlasování, kdo je proti, dva jsou proti, zdrželi se ne, nikdo. Takže tolik kompromis E a nyní kompromis G. Ten se také hlasuje zvlášť. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. S těma hlasy proti. A teď kompromis H eh, na dvě části. První část je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část kompromisu H, kdo je pro, Druhá část ještě jednou, to je pro, proti. Prověříme tuto druhou část, poněvadž tady to není jasné. Ne, nevím, můžete, můžete se přesunout k jinému hlasovacímu stroji. Tak tady to funguje výborně. Takže tady druhá část kompromisu aha a je to zamítnuto. Výborně. To je 10, 11 v tomto poměru. A nyní kompromis K a k tomu nám se něco říci Roberto Galtieri. Děkuji. Já bych mm, měl ten návrh. Je tady hlasování na dvě části. přičemž eh, první část končí eh, řádkem dvě těmi slovy TEU. My bychom navrhli, aby ta první část byla delší až po slova Evropská unie. To je šest řádků a zároveň eh, ta, je to důležitý, důležitý bod rovnost, pokud se týče právního státu a výzvu, aby se eh, ta věc sledovala. A potom bychom mohli eh, zvážit eh, tu nepodporu druhé části, která teď bude kratší. Ano, čili protože tady jde o to, že se diktuje obsah jiné zprávy a je tady při specificky řečeno, jakým způsobem by ten problém měl být řešen. Či já si myslím, že by bylo lepší to řešit až příští zprávou, než abychom to hm, teď všechno řešili. Čili já bych eh, skutečně prosil, abychom eh, to takto udělali a takže, paní předsedkyně, eh, v podstatě chcete rozdělit to, tedy změnit to rozdělení na první a druhou část. Silvi, chcete říci co? Chce... Ano, hovořit i, i vyjádřit se, i být proti. Ano, já s tím nesouhlasím, poněvadž teď už je pozdě. My jsme měli dlouhé debaty, stínový zpravodaj SAD byl vždycky přítomen, vždycky vyjádřil Eh, pochybnosti své skupiny a mně se opravdu nelíbí tyto triky na poslední chvíli, takže mám proti tomu námitku. Ano, takže eh, skutečně eh, je, vypadá to, že paní zpravodajka si nepřeje, aby naše skupina hlasovala pro druhou část. Ano, toto je to je samozřejmě, my jsme si přáli eh, spolupráci, ale když si to přeje zpravodajka, tak to je prosím. Ano, eh, eh, skutečně pravda je, že ty split voty se mohou podávat a měnit i na poslední chvíli, takže je to možné. Dobře, takže my to nemůžeme přijmout jako ústní pozměňovací návrh, ale nemůžeme odmítnout právo změnit eh, eh, split vote. Ano, ale prostě eh, není to jediný split vote a my chceme jenom prostě posunout ty hranice. Čili já si myslím, že by se to mohlo přijmout. Se by slyšela jste ty, ten poslední návrh. Já mohu jedině říci to, že jsme měli velice dlouhé debaty a já bych skutečně si přála, kdyby mě toto bylo sděleno předem. Takže e, nikdo to nespochybně, Nebo chcete něco říci, Pedro? Děkuji. Jenom chtěl jsem e, vysvětlit, že tento eh, návrh na eh, split vote je v duchu kompromisu. Je to tedy pokus posílit náš kompromis tak, abychom eh, hlasovali nakonec pozitivně pro celé stanovisko. A ještě tady máme George Chaplina. Ano, děkuji. Eh, Elmar Brock, který je stínový zprávě za EPP, s námi nemůže být, ale eh, já to chápu tak, že to bylo projednáno skutečně velice dlouze a tento text je textem, na něm se nakonec zhodly všechny skupiny, eh, takže já mm, opravdu mm, nevidím důvod prostě to, co paní řekla, to bych podpořil. Paní Spinelli. Ne, Solo per dire. Jenom bych chtěla říct, že ano, skutečně já nechápu důvody argumentaci kolegy Gualtieri a Gualtiera a Pereiry. My jsme uh, uspořádali hodně schůzí a já prostě nechápu, proč bychom to měli rozdělit e, ve dvě části, potom ve tři části a přitom je to text, na kterém jsme se dohodli a řeší to problém rule of law. Souhlasím s tím, co řekla Sylvie Goulart. A já skutečně jsem velice překvapená, když vidím, co se tady děje. Uh, Děkuji. Ještě někdo se chce vyjádřit? Samozřejmě eh, politicky máme nyní většinou podporu pro Sylvie Gular, eh, protože EPP IGUE je takto. Paní eh, předsedkyně, Eh, jestliže je tady pro mě podpora, tak bych byla ráda, kdyby to byla důsledná podpora a aby se neskrývalo to, že chceme do eh, monetárně ekonomické vládnutí eh, propašovat co si navíc. Já si myslím, že jako AFKO můžeme říci, Eh, že sice Guy Verhofstadtovi věříme, ale nemusíme to takto říkat eh, jako výbor. A jestli já jsem v menšině, tak jsem v menšině, to nevadí. Paní předsedkyně, dobře, tak my teď hledáme podporu, eh, podporu pro tedy obsah tohoto návrhu. Pen váš bereš? Děkuji, jsme uprostřed teď hlasování, tak je těžké přece otevírat znovu diskuzi, ale zároveň si myslím, že návrh Roberta Gualtieriho eh, je kvůli tomu, že chceme vylepšit, posílit tuto zprávu. A eh, výbor Econ se snažil eh, o toto právě a cílem zprávy KIS je právě mít co největší podporu pro většinu ustanovení a to je smysl návrhu Roberta Gualtieriho. Jiní kolegové tady říkají, že zde došlo od samého počátku k dohodě mezi frakcemi ohledně tohoto odstavce, ale všichni ví, ví, já nechci hovořit o meritu věci, ale vždycky, vždycky jsme říkali a e, Pedro Silva Pereira to připomněl také, takže vždycky jsme říkali, že ten, jaký je ten princip, o který nám jde, Návrh Roberta Gualtieriho je právě rozšířit podporu kom, to je části kompromisu, který podporujeme my. A já myslím, že to je signál dobré vůle a je třeba, aby se to akceptovali a všichni vítali. Samozřejmě je to na poslední chvíli, ale my jsme ve výboru nevedli žádnou diskuzi o kompromisních návrzích. A takže <laughs> to je prostě otázka vývoje na poslední chvíli. I jiné kompromisy byly změněny na poslední chvíli, i návrh Richarda Colberta, eh, eh, Richarda Colberta všichni Eh, přivítali a je to užitečný návrh, ale také na poslední chvíli. A já si myslím, že ti, kteří jsou inteligentní, tak přece chtějí se chovat seriózně. To znamená, eh, jde o to, aby eh, tedy mm, náš parlament vyslal řádné signály, které se týkají změn smluv, takže já mm, doufám, že mm, aspoň, alespoň budeme schopni navrhnout další dílčí hlasování, další split vote mm, a potom možná druhé, třetí také. A to není žádná teorie. E, tady přece na tom e, není třeba se nějak zablokovat, e, když budeme spolupracovat. Tak pořád ještě další dva se hlásí do debaty. Roberta a Silvia a já doufám, že se tímto přiblížíme k řešení. A tak ještě tedy vy, vy dva, nevím, kdo byl první a potom už budeme skutečně hlasovat. Já bych chtěla zareagovat na Fervanše k jednom bodu. Když se vyjednává se stínovými, a já v tomto parlamentu jsem vždycky vyjednávala se stínovými z parlamentu, tak potom se dohodneme na nějaké společné vizi. A pozice socialistů demokratů je taková, jak popsala paní Bervanš Perez, ale není tady eh, teď pan Brok, ale já bych chtěla eh, říci, že my jsme se dohodli globálně na celém kompromisu a já bych ráda, ano, tady máme konstruktivní řešení, které já navrhuji. Pokud eh, socialisté budou souhlasit, tak bych ráda, aby souhlasili s celým kompromisem. Potom nebude problém. Všichni budou moci hlasovat ale e, akceptovat pouze polovinu a v podstatě odkázat se na zprávu Frhoštat, tak to bychom narušili rovnováhu veškerých těch kompromisů, které jsme vyjednali a i vůči EPP nebo vůči GUE e, by to nebylo dobré, protože s nimi jsme se dohodli na rovnováze, tak proto by to nebylo e, dobře. Nebylo by to vůči nim dobré. Yes, no. Yes, last, last Very quickly because, uh... Tak ještě poslední příspěvek. Velmi stručně, jenom aby bylo jasné. Eh, stínový zpravodaj SAD navrhuje mínus na druhé části toho split vote, čili SAD je proti. Já osobně, a eh, tady mluvím za našeho stínového zpravodaje, podle mě to je problém, poněvadž toto je eh, stanovisko k důležité zprávě ekonu Čili já myslím, že bychom se měli vyhnout tomu, že bychom hlasovali proti druhé části. Ale pro nás to je key vote prostě. A protože Barbara Spinelli nás o to tedy eh, pošádala. Podle mě je velice zvláštní, že to pouze jedna jediná věc na eh, změnu smluv, a tady máme další důležité věci, eurobondy, transfery a tak dále, že tedy je to paní předsedkyně. Můžeme tedy konečně přistoupit k hlasování? Ne, já chci, abychom hlasovali. To je důvod, proč tam máme mínus, eh, pokračuje pan Valtieri. Ale ten split, eh, to byl náš pokus o kompromis. Jinak tedy, pokud se to nezmění, tak eh, budeme brát jednoduše a prostě mínus na tu druhou část. Takže tady je třeba skutečně eh, eh, rozlišovat. Toto je procedurální záležitost, to není eh, debata o obsahu. No. Barbara, prosím vás, je to opravdu nutné. A naprosto poslední příspěvek do debaty. Já jsem jenom chtěla říct panu Valtierimu, že znám, vím velice dobře, že změna smlouvy se musí týkat mnoha dalších věcí, jenomže v tom textu toho kompromisu K se mimo jiné objevuje první jedna z priorit a to má být právní stát. Čili je, myslím, samozřejmé, že nechceme mít pouze eh, eh, rule of law. Paní předsedkyně, já to chápu tak, že my jsme tedy akceptovali a běžně tedy akceptujeme ve výboru na poslední chvíli eh, split vote, čili tento argument nemůžeme použít. A ten druhý argument, eh, přejeme si, eh, tedy je jasné, že socialisté si přejí větší část hlasování a tedy omezit svůj negativní přístup pouze k poslední části. Čili je to otázka dobré vůle. Já vím, že politicky je důležité, aby eh, to prošlo, ale já tedy chápu, že socialisté mají právo se takto stanovit. Čili já tedy navrhuji kompromiska na tři části. Tak první od Belize až po TEU, druhá část Considers až do Evropská unie a třetí eh, část bude ten zbytek. Takže eh, První část kompromisu K eh, hlasujeme elektronicky. Zahajuji toto hlasování. Prosím. Můžete to ještě jednou vysvětlit pomaleji, eh, jak se bude tedy rozdělovat ta druhá část? Takže první část končí tou zkrátkou TEU. Pak začíná druhá část která bude končit na šestém řádku World European Union. Máte to? Dobře. Takže hlasujeme o první části. Zahajuji hlasování. Končím hlasování tak je to schváleno 19 proti 1, 2 se zdrželi. Druhá část Considers až po Union. Končím hlasování. 19 proti dvěma a jeden se zdržel a třetí část. Končím hlasování a je to rovněž sváno 13 k 9. Nikdo se nezdržel. You are very sort of <coughs> eh, Markus Pretzel. Markus Pretzel, pozměňovací návrh číslo jedna, kdo je pro? Tak eh, já tady nevidím, pořádně nezvedáte ruce, takže musíme to pro- překontrolovat. When you are against, you don't your, uh... Takže, aha, dobře, tak <laughs> kdo je proti, já se zapomněla zeptat. A kdo se zdržel, takže je to jasně odmítne to. Dvojka eh, nám od, tak odpovídají sedmička nyní, ostatní odpadly. Kdo je pro, proti? Zdrželi se schváleno a tím přecházíme 13. Kdo je pro? Ještě jednou, kdo je pro třináctku? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? No, já myslím, že to bylo zamítnuto, ale prověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. to Celkem jasně. E, já myslím, že tam je drobná chyba s hlasovacím seznamu. E, tady u 14 tam měla být mínus a teď je tam plus, ale e, u naší skupiny samozřejmě každá skupina má svůj vlastní. Ano, já to mám taky v plusu. Čili nyní Takže čtrnáctka je pouze částečně pokrytá kompromisem A, takže musíme hlasovat o zbytku textu čtrnáctky. Kdo je pro? Proti? Prověříme. Zahajuji hlasování o čtrnáctce. Tak, hlasovali všichni, můžeme končit hlasování a je to odmítnuto 13 hlasy. Teď 16, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 17 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 19 pro, proti, prověříme 19, zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Dvacítka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 23 a opět eh, částečně již eh, pokryto eh, kompromisem, kde je pro 23, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26 je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 27 je stažen, 20 ne. 32. 32 nyní. Kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 34 jenom část pro, proti, to prověříme, zahajuji hlasování 34. Končím hlasování. Zamítnuto. 11, 11. Tedy 35, kdo je pro? Proti? Tak to myslím je také zamítnuto. Ne, nikdo, nikdo nechce ček, chce? Dobře. Tak 35. Zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto. 36, která je také součástí kompromisu A, tedy I, pro, proti, prověříme. 36 za vyhlasování. Končím hlasování. Schváleno. to, jak to tady je, čtyřicítka. Čtyřicítku nyní, kde pro, proti, myslím, že je to zamítnuto. A to je všechno. Závěrečné hlasování. Eh, můžeme si to udělat elektronicky, když chcete. Takže zahájí hlasování, když to není povinné po jménech. Končím hlasování. Schváleno 12 hlasy proti 3, 7 se zdrželo. Nicméně je to schváleno. Já vám eh, srdečně děkuji a přecházíme k dalšímu hlasování. To je hlasování, které se týká výkladu mm, mm, procesních pravidel. O to jsme byli požádáni výborem Jury a to v kontextu slyšení komisařů kde byla otázka výkladu eh, prohlášení o finančních zájmech, jak to kontrolovat. My jsme to předali, tuto žádost se předala pracovní skupině, která se zabývá tedy eh, eh, procesními záležitostmi, jednacím řádem konkrétně a teď máme výklad a já bych chtěla přímo se obrátit na Richarda Corbeta, který zde představuje pracovní skupinu, aby nám vysvětlil, proč pracovní skupina se k tomu postavila, jak udělala. Dovolte, abych zdůraznil, že jde o výklad stávajícího pravidla v jednacím řádu tak jak tedy jednací řád zní nyní. Samozřejmě bez toho, aniž by se toto dotýkalo něk- některá k názoru, který zaujmeme v kontextu mé zprávy ohledně slyšení komisařů v tom smyslu, zdali bychom měli toto pravidlo do budoucna změnit. Takže tady pouze vykládáme smysl stávajících pravidel, respektive pravidla, a jak tedy my a výbor Jury budeme vyhodnocovat prohlášení o finančních zájmech, které musí vyplnit designovaní komisaři před slyšeními. A e, podle stávajícího znění výbor pro právní záležitosti prověřuje, zdali splnili tuto povinnost vyplnit prohlášení samozřejmě a také nejenom nejde pouze o čistou byrokraci, ale také zdali má za to, že by eh, bylo možné dedukovat z tohoto nějaký konflikt zájmu a poté to bude na tom výboru, který zodpovídá za dané slyšení, který rozhodne, jak pokračovat v dané věci. A je nutné tedy si vyjasnit stávající pravidlo, i když možná se třeba někdy změní případě, že bychom měli třeba konat nějaké slyšení eh, v příštích měsících, tak pokud třeba některý z komisařů podá rezignaci a, a budeme muset se eh, toto provést ještě předtím, než se změní jednací řád. Zde eh, možná, že třeba se taková situace byla bývala, mohla nastat, kdyby řecký komisař se stal prezidentem, což se nestalo tedy, ale samozřejmě některý může odejít, nepřeji si, aby zemřel, ale může odejít třeba z nějakých důvodů, takže musíme si vyjasnit stávající pravidla pro to a určitě potom budeme mít spoustu příležitostí mm, tedy adaptovat změnit pravidla a, nebo požádat komisi, aby komise změnila pravidla ohledně prohlášení o finančních zájmech eh, samozřejmě. Ale k tomu já se vyjádřím v kontextu své zprávy a i samozřejmě v tom se potom i vyjádří pracovní skupina, která se zabývá jednacím řádem. Děkuji. Pascal Durand také bych chtěl zareagovat. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já jsem tady Mm, jaksi mm, trochu eh, překvapen eh, tou analýzou eh, tady mm, pana Korbeta, protože moje analýza je úplně opačná. Ne pokud jde o meritum věci, ale pokud jde, o praktické postupy. Já bych rád, abychom opět o tom hovořili, abychom odsunuli hlasování o této věci, poněvadž si myslím, že zastávajícího stavu vlastně váš výklad pravidla mění. A to jednoduše proto, poněvadž ten text je velice jasný. Je to výbor Jury, který zkoumá přípustnost eh, tedy prohlášení eh, eh, a tedy věcně se tím zabývá výbor Jury a potom ten výbor, který koná to slyšení, tak ten se zabývá pouze otázkami kompetencí. To znamená, to, co vy navrhujete, to je v podstatě takový mm, jaksi krok vpřed, protože prozatím jury zkoumá, zdali ano nebo ne, to ten eh, desetovaný komisař vyplnil dobře. S tím nemám problém, s tím tedy s těmi kroky, ano, ale logika je taková, Logika nám říká, že aby to byl výbor jury, aby tedy respektoval eh, smlouvu, to znamená zkoumá výbor jury zkoumá, zdali ano nebo ne, došlo ke konfliktu zájmu, protože o to jde v tom prohlášení o finančních zájmech. A pokud je zde riziko konfliktu zájmu, tak potom eh, se položí doplňující otázky a potom ten hlavní výbor, který je věcně příslušný, tak ten potom podle ten mm, mm, prověřuje eh, kompetence ale to, co děláte vy, což já chápu sice, ale to znamená, že ta otázka konfliktu zájmu, což je otázka právní, tak v podstatě vy stavíte na stejnou úroveň jako otázku kompetenční, což je otázka čistě technicky politická. Já bych velice rád, paní předsedkyně, a pokud eh, kolegové budou souhlasit, tak bych rád, abychom ještě opět o tomto tématu diskutovali, protože já mám takový dojem, že pokud bychom o tom měli hlasovat teď, tak bychom porušili smlouvy a bylo by nám to vytýkáno. Tudíž, pokud je o meritum věci, tak já myslím, že zde více méně e, jsme zajedno. Dobře. Takže Koordinátoři rozhodli, že se obrátí na pracovní skupinu, pracovní skupina to prodiskutovala a e, samozřejmě váš názor je opačný než názor pracovní skupiny. Pracovní skupiny navrhla svoji linii a o té bychom měli dnes hlasovat. Tudíž můžeme hlasovat o této linii. Hm, eh, a nebo, eh, eh, jak, nebo většina rozhodne, jak žádá pan Duran, že bychom odsunuli hlasování, ale diskuze teď žádná probíhat nebude, protože jsme vyčerpali veškerou tu proceduru, to znamená, máme zde pracovní skupinu, která přišla s řešením, které zde navrhuje a my musíme to řešení akceptovat, a nebo ne, nebo ho můžeme odmítnout prostřednictvím hlasování. Proto navrhuji, abychom přistoupili k hlasování ale samozřejmě, ano, chápu, zde byla předložena ta myšlenka odložit toto, ale nevím, zda se tím něco změní, protože pracovní skupina eh, se k tomu vyjádřila velice jasně, Richarde. Yeah, uh, well, I... Ano, takže vy nechcete, abychom hovořili o meritu věci, no dobře, protože kdybychom měli, tak bych musel vyjádřit nesouhlas s analýzou pana Duranda, ale říkáte, že o tom diskutovat teď nebudeme. Takže ještě pravidla pracovní skupiny. Pracovní skupina to odsouhlasila jednomyslně, pokud se eh, nemýlím, takže všichni měli za to, že to je dostačující řešení výkladu stávajících pravidel a že v případě posléze bychom mohli změnit pravidla a já potom o tom budu diskutovat možná s panem Diránem a vysvětlíme si, proč si myslím, že on se mílí. Takže podle postupu, který jsme si zvolili, tak bychom teď měli hlasovat o tomto návrhu pracovní skupiny. Takže bych ráda, abychom začali hlasovat. Asi bychom to měli dělat eh, elektronicky, žádný důvod jmenovité hlasování, to ne, ale abychom se vynuli potom nějakému prověřování zpětnému, tak bych ráda, abychom hlasovali elektronicky. Kdo je pro výklad, kdo je pro výklad eh, předložený pracovní skupinou tedy. We just have to vote it. We... Musíme hlasovat. Potřebujeme prostou většinu. Can I? Yeah. Just. One. Aha, takže jeden nechce volit, takže hlasovat, takže uzavřeme a e, stanovisko bylo přijato 15 hlasy. Já chápu, že k této diskuzi se vrátíme ještě, protože teď se bude pracovat na změně e, jednacího řádu, takže to téma se nám vrátí a není vyloučeno, že se to může změnit a že jednací řád bude sformulován jinak, jiný, We finished the vote. Tím jsme skončili s hlasováním a můžeme teď přejít k dalšímu bodu programu, což je zpráva o e, iniciativě evropských občanů, Evropská občanská iniciativa. I, we, we, George, I think we, we wait till they move. Počkáme, až ten, kdo chce, aby mohl odejít. Seems like the old couple of Dear colleagues, I would like to... Kolegové, ráda bych tedy zahájila další bod, což je zpráva George eh, Sheplinga, Evropská občanská iniciativa. Tak, máte slovo ti, kteří se věnují tématu, tak určitě vědí, že Evropská občanská iniciativa s krátkou ECI je významný nástroj. Okay, so I'll begin again. Ještě jednou. Já to zopakuji já tomu opakovat dokola dokola. Já jsem říkal, že ti z vás, kteří se věnovali této agendě, tak ví, že Evropská občanská iniciativa je významný nástroj, eh, se kterým se eh, náš výbor zabýval alespoň jednou, ne dvakrát, pokud si pamatuji dobře. Má svůj potenciál, potenciál zapojovat občany do věcí Evropské unie a to přímým způsobem. Tady nejde o přímou demokracii, to je ale něco podobného. A to znamená, má možnost, eh, má potenciál tato iniciativa zmobilizovat lidi, to znamená eh, vytvářet vztahy mezi občany a evropskými institucemi a také i eh, dělá další mimořádné eh, věci. To znamená, dává eh, možnost, aby legislativní iniciativa vzešla ze spoda. To je velice novátorské, ale tato možnost se zde dává, samozřejmě v souladu se smlouvou. Nástroj nabyl účinnosti téměř, no přesně před třemi lety, k prvnímu lednu 2012 a má za sebou tedy tříletou historii. A tato tříletá historie je taková dost chudá. Myslím, že 50, 51 iniciativ bylo předloženo za tuto dobu a e, žádnou z nich se moc zrovna nestalo. Takže máme zde dost velký problém vůbec, aby tento nástroj mohl. Některé ty problémy jsou spíše technické, jiné vyplývají z takové eh, komplikovaného rozhraní interfejsu mezi občany a politikou. Takže jde o to, abychom pochopili, co se stalo, proto já jsem konzultoval eh, občanskou společnost, nevládní organizace, komisi a další subjekty. Určitě si pamatujete na eh, slyšení 26. února, hm, což bylo velice zajímavé a určitě eh, tam padly určité myšlenky, které nás předtím vůbec nenapadly. A vzhledem tedy k těmto konsultacím, vzhledem k tomu slyšení, tak jak proběhlo, tak já tady mám takovou celou řadu předběžných návrhů, tak aby tento nástroj byl eh, životaschopný a více použitelný, lépe použitelný a určitě budu střícný námětům od kolegů. Za prvé, je to retorická otázka zdali, jak je to s tím milionem podpisů ehm, a jak je to tedy s tou lhůtou, zdali to neprodloužit na 18 eh, měsíců, milion eh, podpisů z sedmi členských států, sedm členských států, to asi problém v tom nebude. To by nemělo, když nás je teď 28, takže dost velký počet, ze kterého vybírat. Ale milion podpisů, to se vykládá velice striktně a možná komise by tady mohla zavést určitou flexibilitu, eh, když třeba když to bude, eh, já nevím, přes, hodně přes 900 tisíc, tak já myslím, že lze přivřít oči třeba nad pár deseti tisíci. A ta web, webovská stránka, která teď existuje, tak nevím, zda pokrývá všechny možnosti. Možná tím bychom se také měli detailněji zabývat, tak aby skutečně opět byla více eh, nebo lépe použitelná pro občany. Já vím, že toto všechno má rozpočtové dopady, ale měli bychom mít eh, vyčleněný úřad, který by se zabýval výlučně touto iniciativou v každém členském státě a který by pomáhal občanům, aby pochopili, jaké mají možnosti. Je to záležitost velice složitá, jak jsem řekl, jak tedy právně, tak i technicky, i politicky. Má to všechno své dopady, takže takový k tomu určený úřad by byl velice užitečný a e, mohl by vysvětlovat občanům, ano, ta vaše iniciativa, ta má svůj potenciál, ta by mohla projít, anebo je to něco, co nikdy stejně nebude přijato, takže zbytečné se tomu věnovat. třeba když by někdo přišel s iniciativou třeba znovu zavést trest smrti by chtěli, no tak je jasné začátku vysvětlit, že vůbec ať ho to ani nenapadá. A nebo další takové šedé zóny tam jsou, kde třeba by bylo možné nebo užitečná by byla nějaká rada ze strany úřadu. Jedna věc, která vzešla ze slyšení, je právní odpovědnost organizátoru. To mě vůbec nenapadlo tehdy. Ano, to je třeba také nějak vy, vyřešit. Právní odpovědnost. Zdali bude omezená, nebo zdali nebude vůbec. A e, takže e, potom e, registrace. Registrace, velký problém. Jak je to s těmi rejstříky? Členské státy mají různé typy Eh, registrace občanů. Některé státy nemají žádné třeba rodné číslo nebo jinou, jiné číslo, které by identifikovalo ty osoby, nebo zase někde musíte poskytovat třeba i eh, rodné jméno matky, to se díky nepochopil proč. A v jiných státech, nevím, co tam požadují, ale prostě evidence občanů. Tady si myslím, že by byla potřeba nějaká jednotnost, i, i když asi nelze používat na všechny stejný metr, to ne, ale z toho slyšení vzešlo, že bychom měli se zamyslet vážně nad, eh, eh, nad takovým evropským digitálním občanstvím, což bude zapadat do evropské digitální agendy. To určitě ještě potrvá, ale Měli bychom se tím vážně brzy zabývat, což se dotýká dalších oblastí, o kterých jsme diskutovali dnes dopoledne. Ano, nebylo by to povinné, ale člověk by měl volbu, zdali bude eh, eh, chtít tedy se evidovat digitálně jako evropský občan, či nikoliv. A dále. Komise určitě, myslím si, bude střícnější, než byla doposud a já tak jak já to chápu, tady máme, jak jsem řekl, 51 iniciativ, zatím jsme měli a nic z toho nevzešlo. Ano, e, v podstatě nic z toho nevzešlo a některé ty věci jsou teď před Evropským soudním dvorem, tak se uvidí. Potom ještě se hovořilo o tom, že před nějakou iniciativou by se vždycky mělo konat slyšení, toho by se asi měl ujmout parlament. Tady to je taková zvláštní situace, protože tady se stýká právo a politika, nebo spíš se nestýká někdy. Takže v podstatě tady je problém, že komise je zároveň tedy je zároveň i tím soudcem, tou porotou a to není dobré. A Eh, takže to by se mělo nějak vyřešit, eh, nějaký způsob nějaké arbitráže, někdo, někoho, kdo bude rozhodovat eh, a asi to by bylo nejlepší. Takže to jsem zatím tedy to jsou zatím moje myšlenky k dnešnímu datu a budu se těšit na vaše. Děkuji, jo, Leinen. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem byl ehm, velmi překvapen pozitivně tím slyšením. Bylo skutečně velmi zajímavé, bylo tam mnoho informací a dozvěděli jsme se o tomto nástroji něco z praxe. Ještě si vzpomínám, když tehdy vznikla ta myšlenka v konventu té iniciativy, tehdy to mnoho vlád podcenilo. Vláda říká, že z toho nic nebude, že to klidně mohou takto povolit, ale nyní vidí tu druhou stránku, že tedy mnoho iniciativ e, nebylo úspěšných. Pan Schöpflin jmenoval některé důležité body já si myslím, že za to bude 12 či 18 měsíců, nad tím se můžeme zamyslet, zda by bylo těch 18 měsíců lepších, ale těch 1 milion podpisů, to je něco, co je zakotveno ve smlouvě a já bych to proto rád bral vážně. Kdo nám řekne, zda 940 tisíc je menší či horší počet než 980 tisíc? Tady prostě určitý práh, a pokud ta iniciativa ho dosáhne, tak má úspěch a pokud nedosáhne, tak ne. To je jako když stojíte na, u semaforu a čekáte na červenou. Prostě jakmile červená přeskočí, tak už nesvítí zelená ani oranžová. Takže já bych tady varoval s tím, abychom si začali pohrávat s tím, před tím, abychom si začali pohrávat s tím jedním milionem. To si myslím, že je něco, co je v praxi nerealizovatelné. A dále na tom slyšení mě velmi zajímala ta záležitost té dimenze té iniciativy. Zajíte tedy pouze o kompetence komise či o právní rámec smlouvy, což by bylo více. A možná by bylo vhodné, aby nám pan Schöpfling tomu ještě něco vysvětlil. Zda tedy ta iniciativa se omezuje pouze na kompetence komise, či na, je omezena tím eh, kompetenčním rámcem, který vyplývá ze smluv. Pak tam padla otázka, zda se může iniciativa směřovat pouze vůči komisi, či eh, zda se může směřovat i vůči radě a parlamentu, a to spolu souvisí. Ale jinak si myslím, že to jsou velmi dobré návrhy, které, můžeme, které bychom měli podpořit, například ten návrh vytvořit ten úřad, na který by se mohly iniciativy obracet. Ano, pokud na to budeme mít peníze, si myslím, že by to bylo velmi hodné ve všech informačních kancelářích Evropské komise v členských zemích něco takového mít, ale pak je to důležité také to follow-up, protože právě zúčastněné strany si nám stěžovali iniciat, iniciátoři, že oni vůbec žádnou tu zpětnou vazbu nemají, takže to by bylo vhodné. A nyní paní Silvi Kaufmann, ne, za socialisty. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také mnohokrát panu zpravodajovi. Já bych chtěla říci, že pro mne to slyšení bylo skutečně navícos zajímavé a to proto, že jsme měli tolik rozmanitých hostů, kteří se s námi podělili o skutečně velice různé zkušenosti a podněty. Někdy proběhnou slyšení, kde pak řekneme, či spíš se sami sebe zeptáme, bude vůbec nutné takovéto slyšení organizovat, ale toto slyšení rozhodně takové nebylo. Toto e, slyšení bylo výtečné a já děkuji všem, kteří se podíleli na jeho zorganizování a ráda bych položila otázku panu zpravodajovi, protože on to nezmínil. Já doposud nevím, zda komise již řekla, kdy chce předložit svou zprávu, kterou musí předložit a to do 1. dubna protože právě 1. dubna již eh, tedy uplyne ta letá lhůta. Pane Šepfline, víte o tom něco? Řekla komise, kdy přesně chce tu zprávu předložit. Já alespoň o žádném konkrétním datu nevím. Myslím si totiž, že pro nás musí být ten postoj komise velmi důležitý, který se tedy v té zprávě pak projeví. Ono je možné, že komise eh, například přijde s tím, že chce provést jisté technické změny, technická přizpůsobení, anebo v té zprávě komise bude obsaženo, že komise bude chtít změnit samotné nařízení. A já jsem, a řekla jsem to i na hearingu, bych podpořila to, eh, tu druhou možnost. Myslím si, že není možné, aby nařízení zůstalo v takové podobě, v jaké je nyní. A pan zpravodaj právě řekl, že pokud chceme tedy, aby z Evropské občanské iniciativy bylo něco životaschopného, tak musíme nařízení pozměnit. A pak mezi sebou si můžeme prodiskutovat, jaké ty změny eh, by mohly získat konsenzus, či alespoň většinou podporu. Co se týče těch podpisů tady a tu lhůty, tady se ty názory různily. Někdo říkal, že 12 měsíců stačí na slyšení, jiný zase, že 18 měsíců by bylo lepší. Ale jedna věc podle mě je pro ty iniciátory v této věci obzvláště důležitá. A totiž, že momentálně tady máme jakýsi časový automatismus, totiž, že jakmile komise zaregistruje iniciativu, tak automaticky tímto dnem začíná ta lhuta pro sběr podpisů. A tady mnoho organizátorů řeklo, že to není dobré, že by si přáli něco jiného, že by si přáli mít po zaregistrování ještě trochu času a sami si určitě začnou sbírat popisy například měsíci, dva měsíce po zaregistrování, tak, aby měli možnost se nějak nejdříve dobře zorganizovat a teprve potom zahájit ten sběr podpisu. Mnoho organizátorů totiž řeklo, že pokud nevědí, zda vůbec zaregistrování budou, no tak samozřejmě eh, nezačnou i hned, když se podaří žádost organizovat ten sběr podpisů, ale potom, když ta jejich žádost je zaregistrována, tak vlastně eh, ta lhůta dvouměsíčně je příliš krátká na to, aby nejdřív zorganizovali své síly a pak tedy nazbírali dostatečný počet podpisů. Takže já si myslím, že tady by se mělo něco učinit. A dále, ty úřady v členských státech, pane Šepsline, jak jste to zmiňovali, to je, myslím, velmi zajímavá myšlenka. Dokázala bych si také představit, že by, že by to bylo právě v kancelářích Evropské komise a parlamentu. Většinou tyto, ta, tato zastoupení jsou na společném místě v našich členských státech. To si myslím, že by bylo vhodné, že by bylo takové místo, kam by se občané mohli obracet. A Důležité je pro mne, aby tam nebyly pouze všeobecné informace k dispozici, ale aby takovéto místo částečně poskytovalo právní poradenství, neboť jsme viděli, že téměř 40 občanských iniciativ eh, je eh, vlastně hodnoceno jako naprosto mimo veškeré kompetence a z právního hlediska tedy nevhodné pro registraci, ale zdá se, že pro občany je velice těžké odhadnout jejich eh, Iniciativa se pohybuje v rámci kompetencí komise a unijního práva pokud naleznou nějaké téma, které pro ně důležité. A proto si myslím, že bychom mohli ušetřit našim občanům právě to zklamání z odmítnutí zaregistrovat ze strany komise, kdyby právě jsme jim poskytli již předem kvalitní poradenství. Taková poslední poznámka z mé strany, napadá mě ještě řada dalších věcí, ale my o tom ještě budeme jistě častě ještě mnohokrát diskutovat o té věci. Ale jako poslední věc bych tady zmínila otázku věku. My jsme tady o tom hovořili v jiné souvislosti dopoledne, tam šlo dopoledne o společné jednotné evropské právo. Nyní máme například situaci, že v Rakousku mohou občané podepsat, když je jim 16, protože tam ten aktivní věk, kdy občan může volit, začíná v 16 letech, ale v ostatních členských zemích je to 18 let. A já si myslím, že není správné, aby tady bylo to propojení s volebním právem. Protože u té iniciativy to nejde o volební akt, jde o to, že tady člověk svým podpisem projeví svou vůli, řekne komisi, že si přeje, aby komise jako instituce eh, jak si připravila jistý právní akt. To je takové vyzvání, výzva komise. Netýká se to vůbec žádného zákonu, který by byl hotov, či něčeho, co by již bylo rozhodnuto. Ne, je to podpis. A já si myslím, že v našich všech členských státech by měli mít 16-letí právo svým podpisem to vůli projevit a jistě by se chovali v této situaci zodpovědně. Je to tedy něco úplně jiného než eh, u jednotného volebního práva. Ale říkám, myslím si, že bychom měli důvěřovat mladým lidem a myslím si, že by určitě se velice odpovědně postavili takovéto možnosti podepsat Evropskou občanskou iniciativu již v 16 letech. A poslední otázka pravděpodobně mm, na pana zpravodaje. Vy jste nezmiňoval žádný časový harmonogram k vaší zprávě. Máte již nějakou předběžnou představu o tom, nebo ještě budete eh, ten eh, harmonogram dolaďovat s petičním výborem, který se tímto tématem také intenzivně zabývá? Předsedkyně. Paní Otondo. Ano, děkuji paní předsedkyně. Takže eh, eh, takže eh, zde musím říci, že to slyšení eh, bylo velice zajímavé. Milion podpisů, to je vážná věc a je také jisté, jak víme, že to eh, asi nelze eh, tedy vlastně eh, dopustit, aby ta iniciativa spíše se stala takovou obstrukcí pro občany, protože když občané přijdou s něčím takovým ambiciozním, s nějakou takovou iniciativou, tak musíme přece to usnadnit a dát jim možnost, eh, aby se to realizovalo, mm, a mm, protože jinak přece to budeme sami pro sebe. A mm, a já si myslím, že bychom mohli to aktualizovat eh, díky stávajícím eh, mechanismům. Samozřejmě mm, digitální registrace to znamená spoustu i různých záruk, eh, ale jde o to, aby to bylo jednotné, jednoduché, snadné pro občany, tak aby náhodou potom zde Eh, abychom, eh, ale je třeba, abychom nejprve vůbec věděli, v jakých státech existují, eh, jaké rámce existují a jaké možnosti existují, abychom spíše negenerovali velké frustrace a aby instituce nevytvářely nějaké nástroje, které jsou v podstatě pro občany nepoužitelné. Proto je třeba, abychom pokračovali s touto iniciativou, abychom snažili se ji vylepšit, tento nástroj vylepšit a eh, určitě pan Šepfling v tomto bude mít veškerou naši podporu. Thank you, uh, very much. Děkuji. A nyní Barbara Spinelli. Děkuji, děkuji kolegové. Děkuji kolegovi Šepflingovi, Silví Kaufmann. Děkuji za tyto návrhy, které a za ty návrhy změn se kterými všichni souhlasí. Zde bych chtěl upozornit na velké riziko, protože když máme podobný inovativní nástroj, tak jde o to, aby nebyl diskreditován, aby, protože občané potom v tom potom nebudou vůbec věřit. A tady je velká odpovědnost, odpovědnost na bedrech komise i členských států. A proto je důležité, aby eh, aby Evroper, Evropský parlament jim to jasně řekl. Odpovědnost komise. No, my jsme měli tři eh, občanské iniciativy, které byly úspěšné, které eh, sehnaly více než milion podpisů, ale žádný follow-up nenásledoval, nic z toho nebylo. Takže když nakonec eh, někdo vyhraje, tak je to k ničemu. 20 bylo zamítnuto komisí, tedy 40% až do posud z, těch, z těch, které byly předloženy. A pokud si dobře pamatuji, ne, ne. A ty, ty iniciativy byly všechny v kompetenci komise, proto byly přijaty. A takže na jedné straně žádný follow-up a na druhé straně 40% bylo zamítnuto hned. Odpovědnost členských států. Zde kolegyně Kaufmann to velice dobře popsala. Mm, zde nemáme jednotná pravidla, eh, schromažování podpisů například, eh, takže to potom ještě věci zhoršuje. A já osobně bych ráda eh, předložila tomuto tématu také svůj dokument eh, po eh, semináři, který se koná eh, zítra zde v Bruselu a možná, že to by bylo užitečné pro členy výboru AFKO, aby poté znali výsledky tohoto semináře. Děkuji a poslední na seznamu je Richard Corbett. Děkuji kolegové. Kolegové určitě vědí, že já vždycky eh, eh, tedy eh, tuto iniciativu evropských občanů tedy mm, vidím velice opatrně a my tady v podstatě jsme chtěli říct si veřejnosti, když máte nějaký dobrý nápad, tak to předložte komisi a komise třeba předloží návrh, ale pouze pokud s vámi bude souhlasit milion lidí z dalších, tam jsou tom další eh, eh, byrokratické překážky, jako třeba v Maďarsku, kde je potřeba uvést, eh, registrovat i mm, rodné jméno matky, matky a tak dále. Takže to je skutečně bláznivé. Všichni přece by měli mít možnost Evropské komisi předložit nějaký dobrý nápad a když to je dobrý nápad, tak by komise s tím měla něco dělat. Ale, jak řekl Jo Leinen, je to ve smlouvě no tak ať to funguje. Pokusme se o to tak, jak budeme moci. A to znamená, je třeba eh, maximálně tuto iniciativu zbavit byrokracie. A mm, komise by měla akceptovat eh, eh, ty iniciativy, které zjevně mají milion podpisů a měla by zminimalizovat počet formalit, já nevím, rodné jméno matky a podobné náležitosti, požadavky, které podle mě jsou zbytečnou byrokratickou obstrukcí. A, a takže ať je, je tedy ten semafor zelený, červený, oranžový, tak jak říkají Leinen, já s tím souhlasím, ale samozřejmě to znamená, že někdo tedy jezdí na červenou, tak to neznamená, že na každé Eh, křižovatce dáváme eh, kameru a eh, nebo tam stojí policajt. To ne, přece vždycky tam je nějaký prostor. A i komise by měla mít možnost říct si, dobře, tato iniciativa, ta vypadá tak, že má milion, nebudu prověřovat každý podpis, všechny adresy, jména, jména matky a podobně. Takže přece Mm, potom podívá se na to racionálně a zhodnotí to a uh, usoudí, zda na tomto základě přijme návrh nebo ne. Děkuji. Ano, jenom jedna věta, ještě máme čas, dobře. To je ten starý spor mezi Richardem, Sylvie a dalšími. Zdali bereme takovéto iniciativy seriózně a, ne, a zdali si myslíme, že Každý občan by měl mít možnost napsat komisi, ať je to jeden člověk, deset tisíc nebo milion, ale to je prostě nástroj podle smlouvy a za jasných podmínek. A ty podmínky musí být jasné všem, to vzešlo ze slyšení, ale nemůže to být něco takového, jak si e, jen tak vysícího ve vzduchu bez nějaké hodnoty, nemůže to být, eh, musí to být nějak zahámované, nějak upravené. Dobře, to je hezké mít rozdílné názory, ale George musí mm, z toho vyvodit nějaký kompromis. Tak, prosím. Ano, děkuji. Koment. Eh, jsem vděčný za všechny komentáře. Eh, já jsem eh, mohl říct úvodem a řeknu to teď, že pamatujeme si, když byl u nás místo předseda Timmermans, já jsem tu otázku už tenkrát položil. On nám tenkrát říkal, že je naprosto spokojen s tím, že eh, komise jednala naprosto korektně z právního hlediska, i když možná ne z politického hlediska. Čili tím se uznává, že je zde určitá politická dimenze, ale soustředili jsme se na tu dimenzi právní. Eh, komise eh, říkala, že by to měla mít hotové do konce měsíce. Já jsem tedy text eh, neviděl, ale v podstatě se dá říct, že do určité míry čekají na nás, ale bude to do značné míry technické a budou tam jenom fakta. Takže Potom v listopadu a v prosinci celý tento instrument eh, bude eh, podroben přeskumu daleko podrobnějšímu. A ještě mm, možná jedna věc, která tady zazněla. Pokud se týče té věkové hranice 16 let, já s tím eh, nemám problém, ale mohlo by to být problematické pro některé členské země to by asi nebylo úplně eh, dobrý, kdyby to bylo v některých členských zemích od 16, v jiných od 18, ale to můžeme se na to zaměřit. Na no další věc je časový plán. My tady doufáme, že zpráva eh, bude eh, k dispozici pro druhou debatu někdy v květnu, v červnu a do pléna se to snad dostane někdy v září, v říjnu. Čili určitě eh, mnohem dříve, než komise předloží eh, ten svůj přeskum. A ještě bych chtěl poděkovat eh, paní kolegyni, která tedy říkala, že nástroj, který nefunguje, je zbytečný a vede akorát k frustraci. Ano, a toto skutečně eh, můžeme eh, vytvořit další milion euroskeptiků tímto způsobem. No, eh, Richarde, no, já svým způsobem chápu vaši pozici, ale řekl bych toto. Eh, není to pouze otázka eh, toho, že řekneme, já jsem evropský občan, mám skvělý nápad, jdu do toho. Ale spíše jde o to, že eh, pokud se snažíte zorganizovat něco úplně tedy od kořenů, hm, tak to je něco jiného. Já myslím, že je velice důležité vytvořit jakýsi pocit přeshraničního občanství No, eh, ne, nevím tedy, kolik tam, to, to čísla nejsou důležitá, ale pokud tu eh, mobilizaci vedeme vážně, tak možná je vhodnější nechat si na to více času. Určitě jsme tedy zažili mnoho případů, eh, kdy tedy ta, ta, s tou celou registrací, že na to je třeba mít řádné množství času. Čili já bych tomu řekl, že toto je nástroj, který si zaslouží, abychom ho zachovali i v této současné eh, podobě. A eh, musím říci, že když se vytvoří instituce, jako je ECI, eh, e tak opravdu to, v tom je spousta práce, čili já si myslím, že bychom měli spíše eh, vycházet z toho, co máme a snažit se to upravit spíš, než to prostě zahodit a začít znovu. Takže ne, tady nemusíme rozhodovat o ničem eh, s tím, že tedy eh, budeme mít zprávu 16 dubna písemně a prostě se ozvete s tím, co je nového. No a teď dávám slovo zase Richardovi a sice eh, zpráva o postupech a praktikách týkající se slyšení komisařů. Eh, chtěl bych eh, připomenout, že my jsme se rozhodli, že budeme mít zpravodaje pro slyšení No a pak jsme tady, eh, vyústilo to tady v tuto zprávu. No a teď je čas, abychom se o ní podebatovali. Pan Korbet? Ano, skutečně je to nová podoba mého pracovního dokumentu, nyní tedy ve formě, ve formě zprávy a je to vlastně o vyvození závěru z těch slyšení, která jsme tady absolvovali. Tak myslím, že tady nebude, nebudou žádná překvapení, poněvadž je tam de facto to, co bylo v tom pracovním dokumentu, reflektuje to eh, debaty mezi eh, námi, mezi předsedy výboru a tak dále a myslím, že ta úroveň konsenzu je tady poměrně vysoká. Samozřejmě, že tady eh, pár detailů eh, k úpravě se najde. Přesto domnívám se, že toto je poměrně široce sdílené vnímání eh, tedy o většině bodů. Chtěl bych říct, že s místo předsedou Termansem z komise jsem se setkal minulý týden a e, ptal jsem se, jak se můžou stavět k této zprávě a de facto komise neměla žádné námitky proti žádné části Eh, této zprávy bylo vyjadřeno přání mít jasná pravidla pro všechny kandidáty a je tady možná jedna věc, eh, kterou jsem pominul a pan eh, komisař mě to připomněl. To je otázka písemného dotazníku, která jsme, který jsme rozesílali kandidátům před slyšením. V některých výborech měla eh, ta pětice otázek eh, desítky pod otázek, čili eh, tady to nebylo příliš jednotné v přístupu k jednotlivým komisařům z naší strany. Takže možná bychom toto mohli prověřit. Já jsem to zatím neudělal, ale taky k tomu mám určité názory, takže možná bychom to mohli reflektovat určitými pozměňovacími návrhy. Tak já myslím, že to na úvod stačí. Děkuji. George Chaplin. Děkuji. Já hovořím eh, za synového zpravodaje Kristiana Predu, který se dnes omlouvá, neboť je eh, spolu s delegací v Ankaře. Takže já tedy přečtu jeho text, který mě laskavě poskytl. Eh, pan Preda eh, chce poblahopřát panu Korbetovi za velmi dobrou zprávu. Eh, dobře, takže to známe, tak já se omezím na několik poznámek. Děkujeme za to, že zpravodaj reflektoval prosincovou debatu na, základu, na základě dokumentu. K ostavci 1 pan Preda vítá Eh, stanovení termínu, eh, pro, eh, do kterého mají členské země předložit kandidáty na komisaře. Ovšem je tady určitý prostor pro výklad a bylo by dobré pobavit se o tom, jak tedy o té operační stránce, prováděcí stránce. Co se týče odstavce 3, pro EPP je zrovna tak důležité, aby eh, abychom se vyjádřili eh, k eh, slyšení pana místopředsedy Trmance, kde tedy postup byl nedodržen. A nejenom, že se tedy ukázalo, že je to tedy problém s mm, komisařem, který má horizontální zodpovědnosti, ale také byly problémy uslyšení pořádanými více výbory. K odstavci číslo 5 pan Prera to už řekl a je důležité, aby byly jasné pokyny o vyhodnocování těchto eh, mm, zasedání. Nicméně u odstavce 5 eh, bod 4 2 eh, pokud přetrvá nespokojenost, pak se může žádat eh, o další hodinu a půl slyšení eh, se souhlasem eh, před, před, předsedy parlamentu. Možná, že by bylo lépe, kdyby to byla zodpovědnost kolegia předsedu výboru. Odstavec 6. Kromě otázky transparentnosti a u vyhodnocovacích dopisů pan Preda by rád poněkud harmonizoval tyto dopisy, poněvadž oni mají sice společnou strukturu, ale jinak se výrazně liší. Někde se tedy podařilo eh, ty dopisy eh, ve tónu věcném a, a eh, k podstatě, zatímco jinde tomu tak nebylo. Děkuji vám. Sí, prezidenta, muchísimas gracias. Ano, děkuji. Velice stručně, paní předsedkyně. Zpráva pana Korbeta je velice zajímavá a určitě je přínosem, což je dobré pro takovýto nástroj, který je velice pozitivní, ale ještě není zaběhnutý. Já nevidím, že by bylo nutné snížit počet otázek, které se realizují v těch slyšeních s kandidáty vzhledem k tomu, hm, že v podstatě je to taková zkouška, je tam hodně otázek, což eh, ukáže, jaké mají schopnosti, možnosti, osobní vlastnosti a také i je dobré, abychom my potom poslanci mohli je vyhodnocovat. Eh, eh, protože to je náš úkol podle jednacího řádu. A na druhé straně z pohledu čistě empirického ano, zde a tady jde o to, že e, ty harmonogramy e, těchto zkoušek, respektive slyšení, tak často to je mm, něco, co je předmětem takových dohadů mezi politickými e, frakcemi a potom často i to hodnocení eh, eh, často tedy mm, jaksi není objektivní z jedné strany, protože eh, to je často takový výsledek různých dohod a dohadování mezi politickými skupinami, ale je třeba se zamyslet co nejlepší, nejlépe, jak tedy omezit ten prostor pro mm, mm, tedy vlastní takové subjektivní názory je třeba to ještě vylepšit, vylepšit ty guidelines, tak aby to bylo objektivnější, aby to vyhodnocování kandidátů bylo co nejvíce objektivní, aby to šlo za rámec politických dohod. A, a pokud jde o harmonogram, takže tady eh, samozřejmě jde o to, abychom měli určitá objektivní kritéria také mm, a aby se snížila ta možnost tě, mm, toho nějakého subjektivního eh, úsudku a je třeba, aby to bylo upraveno v nařízení, v předpisu, ale jinak si myslím, že je to nástroj velice zajímavý a relevantní a je to velice dobré konat taková slyšení a určitě i e, to je e, to i zlepší potom mm, tu známost těchto toho kolik jako pisařů v očích občanů. Nevidím, že by se někdo další hlasil do debaty, tak já se něco zeptám, Richarde. E, nevím, jestli by to mělo být ze zprávy, ale máme tady přetrvávající problém s tím, že za celých pět let jsme nikdy nehodnotili, nakolik komisaři plní své sliby ze slyšení. Protože my že tady stanovíme eh, komisaře, tedy ustanovíme komisaře, máme kolegu komisařů, eh, oni mají svůj pracovní program a tak dále a tak podobně. Nicméně tedy eh, k těmi myslibům se nikdy nevrácíme. No, tak já nevím, tak měli bychom to dělat nebo ne? Mělo by se to objevit ve vaší zprávě nebo ne? Jak se k tomu obecně stavíte? Ano, já bych chtěl eh, poděkovat všem za všechny možné komentáře, které byly velmi užitečné a s mnohými s nimiž eh, souhlasím, eh, přičemž jsou i takové s nimiž ne tak docela. Eh, Timrancovo slyšení no, no možná nebylo zcela v souladu s procedurálními postupy, ne, tak eh, nevím, eh, možná, že pokud bychom k tomu přistoupili, tak eh, abychom tedy stanovili jasná pravidla, aby to příště neopakovalo, já bych tedy, proto bych byl, no, ne spíše, ne tedy využívat to k nějakým politickým sporům. Dále. A já teď budu postupovat podle odstavců, nikoli podle řečníků. ta otázka o počtu otázek 25 místo 42. Je, je třeba přečíst si celou větu. Čili my chceme 25, přičemž každá z těch 25 může mít eh, doplňující otázku, čili to může být 40 až 50 otázek. Že? Jenomže eh, teď máme vlastně otázka, odpověď a pak se ptá někdo jiný, úplně jiná otázka, čili vlastně, že by tam, teď, teď tam není de facto eh, bezprostřední eh, návaznost, bezprostřední reakce. Nemůže se říct, počkejte, mě ta odpověď neuspokojila, co říkáte ještě na tohleto. Takže toto eh, je moje motivace. A já musím říct, že toto, eh, jak si, kdybychom eh, měli určitou koordinaci mezi eh, členy výboru, takže já myslím, že to, tomu slyšení by to mohlo velice pomoct. Můžu, můžu na to reagovat? Ano, modrá karta, prosím. Ano, ale když máme 40 otázek a když ten kandidát eh, odpoví nebo neodpoví, no tak eh, to je také jasný signál o jeho osobnosti, o jeho komunikační eh, dovednosti, o jeho závazcích. A mm, takže mm, když máme hodně otázek, tak pojď, jestli neodpoví nebo odpoví, to je také mm, dobrá indicie, to lze si také vyložit. Okay. Uh, Sylvie Kaufmann. Sylvie Kaufmann. Nein, ähm, ich will nochmal ausdrücklich äh, Richards Idee unterstützen. Já bych chtěla äh, vysloveně podpořit äh, Richarda, protože já si myslím, že to slyšení by se mělo odehrávat taky interaktivně, nejenom prostě jedna otázka za druhou. A tady se prostě nedá normálně reagovat, čili ta možnost by tady měla být. Eh, já jako dát každému možnost, aby se mohl ještě zeptat. Čili aby to byl opravdu dialog, než prostě taková to, eh, takový to formálně byrokratický postup. Já myslím, že to poslancům zase tolik nedá, pokud si chtějí vytvořit obrázek, čili já bych skutečně chtěl tento návrh podpořit. Okay, clearly there are different views on this. Ano, takže vidíme, že jsou tady různé názory. Ale mně se zdá, že eh, ta, eh, to, to s těmi eh, eh, to s těmi doplňujícími otázkami tady mělo dříve větší podporu. Tady nejde o to, abychom tady měli Eh, prostě takovou nějakou, když se opravdu jde spíše o opravdu jde spíše o dialog. Tak pokud se týče toho odstavce 5.4, ano, eh, tady můžeme skutečně požadovat schválení konferencí předsedů místo tedy eh, předsedy parlamentu, jenomže ano, to, to asi bude trvat více eh, času, ale eh, není to nějaká zásadní překážka. Co se týče standardního formátu dopisů, ano, to by bylo vhodné a žádoucí. Já eh, myslím, že by to, bychom to nemuseli řešit legislativně, spíše jenom nějakým takovým běžným způsobem. Co se týče otázku, eh, eh, otázky harmonogramu, eh, minulý rok jsme měli málo času, poněvadž se nám jména komisařů dostala mm, hodně na poslední chvíli. A tím se vracíme k prvnímu bodu A samozřejmě to by také znamenalo, že bychom měli více času na ta eh, slyšení a pokud by nastaly problémy, byl by větší prostor je řešit. Co se týče hodnotících kritérií, no, eh, tak eh, toto je politický proces. A to znamená, že ten má svá vlastní kritéria, kromě tedy toho, co je stanoveno ve smlouvách. Já si myslím, že tady to nelze pojmout příliš detailně. Jde o politické hodnocení. Je tady určité, určitá tendence, aby eh, byla větší kritičnost eh, ke kandidátům eh, z konkurenční politické skupiny a naopak Nicméně já si myslím, že ono se to opravdu vyváží. Eh, myslím si, že eh, pokud nějaký komisař neprojde, tak eh, tam musí být široký konsenzus na tomto. Čili kdyby tedy někdo hlasoval jenom pro svého kandidáta a proti všem, no tak by ničeho nedosáhl. Že? A já si myslím, že ten systém, který tady máme, eh, prakticky funguje velmi dobře. Eh, k tomu, eh, co říkala paní předsedkyně, to znamená kontrolovat plnění slibů, tak já si myslím, že podle toho, jak si tedy počíná naše naše, eh, náš eh, servis na podporu tedy vědecko-technickými poznatky, eh, tak myslím, že nám tady mohou velice pomoct a to by, by mohli udělat vyhodnocení, které nám potom pomohou ve výborech říci, jak to bylo, respektive říci, pane komisaři, paní komisařko, tady a tady jste slíbil, slíbila A a Eh, ve skutečnosti činí tebe. No, paní předsedkyně bez mikrofonu. Eh, děkuji. Já bych se rád eh, zeptal, nebo řekl něco za zelené. Myslím, že ta zpráva je dobrá, z větší části podpoříme ale pokud se týče bodu 5.43, tam se říká, že pořád není dosaženo konsensu o vyhodnocení a e, měl by se tedy hlasovat ve výboru, to si myslí většina koordinátorů. Čili my si myslíme, že skutečně to hlasování by mělo být a to je naše stanovisko. Také si myslíme, že e, převážná většina, e, že tento termín je příliš e, nejasný na to, aby se používal v pravidlech. Já nevím, pokud budeme mít většinu 51%, tak ona se určitě bude považovat za převážnou většinu. Co se týče bodu číslo 8, my jsme pro přeskum. Ale eh, domníváme se, že ten přeskum by tedy měl provést eh, výbor jury na základě eh, deklarace zájmu. A také si myslíme, že Jury by měl dávat určitou zelenou před tím, než se odhraje slyšení. A ještě za poslední, pravidla pro posuzování slyšení, to, ta jsou dnes v příloze. Eh, k předepsaným postupům, čili hm, to je oslabuje. Otázka je, jestli možná ta důležitější pravidla by neměla tedy být převzata přímo do eh, procedurálních pravidel. Děkuji. Abych tedy eh, odpověděl v obráceném pořadí. Tak ten, ten poslední bod, budiš nemám nic proti, když z právního hlediska příloha má stejnou právní sílu jako vlastní text. Nicméně možná, že by to pomohlo jaksi viditelnosti, eh, kdyby eh, to bylo podle návrhu. K tomu odstavci 8 můžeme ho tedy vyjasnit, ale eh, musíme tedy dbát na jednu věc – pokud eh, říkáte, že před eh, slyšením by to měl schválit, jeho konání by měl schválit výbor Jury, no to je hm, svým způsobem možnost eh, veta pro výbor Jury vůči všem kandidátům, i když samozřejmě je to poněkud omezené, ale stejně ten současný postup. My jsme to právě tedy interpretovali v naší schůzi, ale eh, jestliže Jury se domnívá, že došlo ke střetu kompetencí a je třeba ho řešit, pak eh, by to skutečně mohlo, mohlo tedy něco tedy eh, něco dělat, mohlo by tedy se vyjádřit negativním stanoviskem ale samozřejmě návrhy můžou být různé. A k vašemu prvnímu bodu. Tady já bych spíše nesouhlasil. E, e, jestliže říkáte, že třeba jedna jediná skupina si přeje hlasovat ve výboru, tak se musí hlasovat ve výboru. Já si myslím, že to může vést velice snadno k tomu, e, že se bude hlasovat o každém komisaři protože můžeme mít eh, eh, jednu skupinu, třeba mm, antisystémovou skupinu, která prostě bude chtít, aby se hlasovalo eh, vždy a ovšem. A já si nemyslím, že by to bylo zrovna dobře z hlediska parlamentu. Protože z právního hlediska de facto záleží pouze na hlasování celého parlamentu o celé komisi hlasování v jednotlivých výborech o jednotlivých kandidátech nevede k žádným právním následkům. Čili pokud chceme něco, eh, něčeho dosáhnout, je třeba, abychom maximalizovali politický dopad. No, čili eh, já nevím, prostě eh, pokud bychom hlasovali o všech Eh, poslanci všech komisaří jednotlivě, tak by se z toho stala rutina. Ale jestliže si ponecháme mm, právo hlasovat pouze eh, pro případy, které jsou velmi sporné a kde tedy eh, přibývají hlasy o neadekvátnosti a potom by tedy jeden výbor mohl Eh, odmítnout kandidáta, no tak to je potom politický postup, ne, ne právně a proto tedy já si dovolím s vámi nesouhlasit. Je tady někdo z Evropské komise, kdo by si přál promluvit? Já. Could you also introduce your... Můžete se představit také? Ano. Dobré odpoledne. Jmenuji se Lemens. Jsem zástupce ředitele pro horizontální vztahy s parlamentem. Já nemám žádné detailní připomínky k této skutečně fundované diskuzi zde dnes odpoledne, kterou my sledujeme s velkým zájmem. A jeden bod, který je relevantní pro komisi, je to, co zmínil zpravodaj již, a to je rovné zacházení různými komisaři v jednotlivých slyšeních, pokud jde o počet otázek, pokud jde o strukturu slyšení. A protože na podzim se to docela lišilo mezi jednotlivými výbory, jde o to, aby ten eh, přístup a ten způsob uspořádání slyšení byl jednotný. Děkuji. Nevím, zda Richard se chce vyjádřit, nebo to berete, jak to je, dobře. Ano, tady nemusíme přijmout žádné rozhodnutí, kromě toho zásadní rozhodnutí, a to je termín pro pozměňovací návrhy. 24. březen, to je náš návrh, což je za týden 6 hodin večer, pokud... Ano, my bychom mohli být flexibilnější, měli bychom, mohli bychom mít delší Eh, termín, já, eh, mm, ale já nevím, zda by to bylo dobré nebo ne, protože potom už bych se to tak nějak rozplynulo, už bychom nebyli tak eh, skoncentrovaní, takže nevím. Ano, mm, kolik potřebujete na jednání se stínovými, já jsem flexibilní. Takže a potom máme Velikonoce, no tak vám nemůžeme dát týden navíc, ale dobře. Takže no dobře, takže 13. duben, pondělí, je to v pořádku, 13. duben, ano, dobře, děkuji. Ano, to se nám zdá příliš krátká lhůta, podle mě. 13. duben? Dobře. 13. duben, ano. V 18 hodin. 13. duben, 18 hodin večer. Také chci se omluvit, protože jsme tady měli kolegyni z komise Carmen Pricing, která se chtě, chtěla vyjádřit tématu George. Já se omlouvám, já jsem na to zapomněla, takže já se velice omlouvám. Kolegyni, to byla moje chyba. A nyní můžeme přejít dalšímu bodu, což je dost zapeklitý bod, protože to je taková situace, eh, pan eh, zpravodaj, pan Ujazdovský, ten dnes tu bohužel není, je to výroční zpráva e, za leta 2012 až 2013 na téma subsidiarita a proporcionalita. Asi víte, že během předchozí schůze pan Ujazdovský e, přednesl úvod, ale neměli jsme čas Neměli jsme čas pokračovat v diskuzi, takže jsme to odložili na dnešní datum, ale on tady dnes není. Myslím si, že pokud by stínoví zpravodajové byli připraveni se vyjádřit, no tak možná by to bylo možné, potom bychom mohli diskutovat s ním o pozměňovacích návrzích, takže tak to by to šlo, pokud stínoví jsou připraveni hovořit i přes tedy to, že nám tady chybí hlavní zpravodaj. Pokud ano, tak můžete, takže prosím. George. Ano, ještě jednou. Já hovořím teď za Mm, našeho stínového a dovolte, abych přečetl to, co nás můj stínový zpravodaj mi poskytl. Já to přečtu. Za prvé chci se omlouvit za nepřítomnost. Já bych byl velice rád se zúčastnil na této první výměně názoru o návrhu e, zprávy k výroční zprávě 2012 až 13 na téma subsidiarita a proporcionalita. Bohužel to není možné kvůli eh, delegaci AFETu do Turecka. Dále chci poděkovat panu Ujazdovskému za vynikající práci. Text eh, poukazuje na klíčové aspekty aplikace principu subsidiarity a proporcionality v EU. Eh, stejně jako pan Ujazdovský, mám za to, že je třeba zdůraznit hodnotu prověřování ex ante návrhu komise ve světle eh, právě této subsidiarity a proporcionality. Rovněž se domnívám, že postupný eh, nárůst odůvodněných stanovisek národních parlamentů, to je pozitivní trend, který doufám bude pokračovat. Souhlasím s faktem, že různorodost kritérií používaných národními parlamenty při vyhodnocování dodržování subsidiarity a proporcionality ze strany EU je velká výzva pro nás a e, protože možná nehovoříme o stejné věci. Takže proto vítám e, to, že se zamyslíme nad metodami, jak vyhodnocovat aplikaci těchto principů subsidiarity a proporcionality. Kromě toho mám za to, že e, všichni dotčení by se měli zapojit do této diskuze. Národní parlamenty mají velkou zkušenost při vyhodnocování aplikace principu subsidiarity a proporcionality, takže určitě by se měli do těchto úvah zapojit. A e, e, zde velice dobře kvituji, že Evropský parlament má větší a větší roli právě při vyhodnocování dodržování těchto principů a i zde, při, e, tedy zde i toto je pozitivně zpráva Závěrem myslím si, že je třeba dále specifikovat to, že musíme tedy apelovat i na tedy eh, parlamenty na eh, úrovni nižších správních celků, tedy regionů a místních zastupitelstv, aby také se zapojovali, protože to je ten inkluzivní přístup podle Lisabonské smlouvy, a, eh, který se teď dotýká těchto principů. Děkuji za socialisty Mercedes Bresle. Děkuji, paní předsedkyně. To je trochu paradoxní teď, protože tady eh, diskutujeme přes prostředníka. Já mám také písemnou notu, kterou ale nepřečtu. A kterou mm, vám mohu předložit, tak aby zpravodaj měl k dispozici text Eh, nad kterým se může pak zamyslet v okamžiku mm, pozměňovacích návrhů. I jak tady bylo řečeno, i já chci se přidat k tomu, co řekl pan Šepling a mm, pan Preda, myslím tady ten jeho zpravodaj, a to, že je to velice zajímavé, za prvé, že je třeba aby se respektovala nejenom subsidiarita, ale i proporcionality. proporcionalita. Takže kontrola subsidiarity by se měla úzce propojit s kontrolou proporcionality. Jsou to dvě, min, dvě strany stejné minci, které nelze oddělovat. Takže to také důležité z pohledu našeho výboru, který velice dbá na dodržování ducha a nejenom formy, ale i ducha smlouvy. Je důležité i si uvědomit, že národní parlamenty více a více se v tomto smyslu vyjadřují. Také i souhlasím se pravodajem ve dvou bodech, které jsou spíše kritické. První to je to, že se zdůrazňuje, že národní parlamenty se příliš nezapojují do evropské veřejné diskuze a že je třeba eh, podporovat je v, tom, v této účasti a prostřednictvím eh, účasti eh, národních parlamentů se také i zvýší legitimita a obeznámenost s evropskými předpisy, tedy pro ty, které, kteří je potom musí aplikovat. Já si myslím, že i když eh, se zvýšilo to zapojení z 9 na 25%, tak pořád ještě je to málo a to kvůli i lhůtám, které jsou příliš krátké, 8 týdnů pro národní parlamenty. To je dost komplikovaná věc, protože vždy v, nějakém, v každém parlamentu tam musí eh, eh, nejprve věc být prodebatována ve výboru, potom na plénu, na plenární schůzi a Tudíž si myslím, že toto, že tato e, týdenní lhůta by se měla přehodnotit. Také si myslím, že je třeba posílit i právo národních parlamentů, a já tady to říkám i regionálních, tedy, protože i regionální, e, tedy ty, e, ta krajská zastupitelstva mají svoji roli třeba mohou apelovat, mohou třeba zdůraznit, že národní parlament jejich porušuje třeba princip subsidiarity. A tady také je problém s tou osmitýdenní lhůtou, protože když třeba to krajské zastupitelstvo, které má legislativní pravomoc, tak přece také má právo poukazovat na eh, to, že eh, eh, nejsou dodržovány principy subsidiarity a proporcionality, takže na to musí upozornit Národní parlament a potom Národní parlament na to musí upozornit Evropský parlament, takže 8 týdnů to je lhůta nepatřičná, neproviditelná. A závěrem ještě bych řekla, že my bychom měli mm, požádat komisi, aby navrhla nějaké guidelines, nějaké hlavní směry, jak tento proces zlepšit a jak lépe zapojovat národní a regionální parlamenty, tedy národní parlamenty a krajská zastupitelstva do legislativního procesu. Závěrem bych šla ještě dále než zpravodaj. A doplnila bych, že možná by bylo zajímavé doplnit k tomuto stanovisku takovou větu řádku o tom, že je nutné E, i e, propojit se s dalšími institucionálními partnery, kteří jsou garanty subsidiarity. Tady například výbor regionu, tam se o tom vůbec nic nepíše. Ale je to jeden z garantů subsidiarity ve smyslu smlouvy. A také i prostřednictvím výboru regionu by bylo možné zapojovat i e, třeba e, ta krajská zastupitelstva a tak dále. Tudíž zde by bylo třeba doplnit ještě něco, e, nevím, zda zpravodaj to udělá sám, nebo pokud ne, tak my předložíme pozměňovací návrhy. A ve stejné linii bychom mohli zmínit nějakou takovou takzvanou parlamentní zelenou kartu. To znamená, že by eh, zde národní parlamenty neměly formální právo legislativní iniciativy. Ne, ale mohly by třeba předkládat nějaké náměty komisi či Evropskému parlamentu, to znamená, v jakých tématech by třeba komise měla intervenovat. Takže měli by právo iniciativy, i když ne formalizované právo, národní parlamenty by měly mít možnost Ehm, přicházet s náměty, jaká témata by se měla řešit eh, na evropské úrovni. Pokud jde o zbytek, tak si myslím, že ta zpráva je dobrou zprávou a uvidíme, jaké budou termíny pro pozměňovací návrhy. Děkuji Mercedes a za liberály pan Gerenc tu není. Nevím, zdali Michael bude hovořit za pana Gerence. Ano, ne, pan Gerens tu není, ale v zásadě souhlasíme eh, s obecným míněním. Paní Breso zdůraznila jednu důležitou věc, a to je zvýšení eh, nebo zintenzivnění veřejné politické debaty a je třeba i mm, zapojovat více národní parlamenty do našich politik, eh, aby byly aktivnější a samozřejmě i i potom v, tedy vždycky v rané fázi, protože často ta témata poté se ukážou jako mm, problematické, třeba jako je ta, ten problém žluté karty, eh, takže to ještě musíme také prostudovat a já si myslím, že návrh zde ve zprávě je velice zajímavý. Děkuji za Gue, pan Chrysokonos. Já mám pocit, že třeba tady zmínit i téma proporcionality a subsidiarity mm, ve smyslu implementace mm, programů eh, fiskální adaptace. To jsou ty programy pro ty státy, které mají nadměrný schodek. To je velký problém, to je reálný problém, který zapadá do obecnější tematiky aplikace primárního evropského práva a základních práv na tyto, pro, pro tyto, na tyto programy a na kroky Evropské komise za tímto účelem. A také i mm, mm, e, jde o aplikaci na rozhodnutí ECOFINu. Takže to by tam také mělo být zmíněno. Děkuji a za zelené Max Anderson. Děkuji. Já myslím, že je zcela zásadní zlepšit ten proces žluté karty, tedy to je ta kontrola subsidiarity a proporcionality, abychom posílili evropskou abychom posílili legitimitu, legitimitu národních parlamentů, nejenom tedy Evropy, aby národní parlamenty více se zapojovaly do evropského rozhodování. Tento návrh eh, je krokem správným směrem, a, takže to podporujeme. Já nevím, no, asi tady teď pan Gvazdovský nemůže reagovat, tak já doufám, že jeho asistenti mu to všechno předají. Nikdo z komise se nechce vyjádřit? Ne. Dobře, takže bych ráda navrhla toto. Termín pro pozměňovací návrhy musí být docela rychlý, protože musíme být připraveni na výměnu názorů o těchto návrzích, abychom měli širší diskusi 16. dubna, takže 23. březen, to je návrh pro pozměňovací návrhy. 23. březen za týden. V poledne. To je pondělí. Ne, takže to nemůže být v poledne, takže v 6 večer, 18 hodin. 23. března, 18 hodin, to je termín pro pozměňovací návrhy. 23. březen. V 18 hodin termín pro pozměňovací návrhy a 16. dubna proběhne diskuze spolu se spravodajem a výměna názoru o těchto pozměňovacích návrzích. Což nám umožňuje přejít dál k bodu 12 našeho programu. Já myslím, že tady také máme stínové, alespoň eh, ti, kteří tedy jsou tady. Tento bod to je naše stanovisko, stanovisko AFKO eh, k, k Evropskému fondu pro strategické investice, takzvaný fond EFSI. A Eh, nařízení o Evropském fondu strategických investic. pravodajkou jsem byla jmenována já za EPP a dovolte, abych řekla pár slov, jak já toto vidím. Za prvé si myslím, že když připravujeme stanoviska, tak bychom měli dodržovat naše kompetence, protože to je jediný způsob, jak potom eh, eh, zajistit, aby toto bylo prohlasováno v tom hlavním gestorském výboru je třeba, abychom vždycky tedy ve stanovisku respektovali naše kompetence. Za druhé, druhá věc, eh, to byla taková moje eh, hlavní koncepce, je a to, že nyní podle mě eh, máme před sebou bezprecedentní politický nástroj. Jeho cílem je zajistit více investic do evropské ekonomiky, ale také i poskytnout pobídky investorům. Tím, že se tam vytváří specifický garanční mechanismus, který vytváří zcela nový prostor pro interinstitucionální spolupráci, tedy mezi Evropským parlamentem, komisí a Evropskou investiční bankou a okolním světem, tedy soukromým sektorem, národními bankami, a členskými státy, které budou promotéry některých projektů. Tento mechanismus podle mě je skutečným evropským mechanismem, ne jako všechny ty ostatní tradiční fondy v EU. Zde my nemáme ty úrovně regionální, národní, evropskou, ne, je to evropská úroveň pouze která bude rozhodovat prostřednictvím spolupráce mezi institucemi a tam se bude rozhodovat o určitých prioritách, eh, pro prioritách evropských politik a mm, o projektech. Takže podle mě tato institucionální dimenze eh, vytváří velice zvláštní požadavek, požadavek na velice nezávislý zodpovědný, transparentní systém, který nesmí být spolitizován. A to znamená, že AFKO má určitý i prostor, jak přispět k diskuzi o tomto nástroji. A většina mých pozměňovacích návrhů právě jde tímto směrem, tedy k transparentnosti, zodpovědnosti a e, zdůrazňují nezávislost struktur řízení, a mm, také i zdůrazňují to, že bychom neměli spolitizovat rozhodovací procesy eh, eh, a také můj návrh se týká výběru, transparentnosti při výběru mm, expertů do takzvaného investičního výboru, eh, kritérií výběru projektů a tak dále. Takže hodně témat jako transparentnost, zodpovědnost. A také si myslím, a moje mm, poznámky se budou týkat role Evropského parlamentu, že bychom eh, a reportingu. Já osobně si myslím, i když asi jiné výbory předloží jiné pozměňovací návrhy jiným směrem, ale já si myslím, že pokud chceme abychom zachovali charakter tohoto nástroje, tak bychom neměli trvat na roli Evropského parlamentu ex ante, protože tím by ta procedura, rozhodovací procedura eh, by eh, byla velice zdlouhavá, takže eh, ten výběr projektu by byl zdlouhavý, takže parlament by do toho měl vstupovat až ex post, při kontrole ex post také si myslím, že ten fakt, že my jsme rozpočtový orgán, který bude mm, provádět kontrolu, takže vlastně, ale to je tam menší část investic, to je jenom ten záruční fond, tak eh, zde, ano, eh, kontrola to je kompetence Evropského parlamentu. Také i předložím pozměňovací návrh týkající se lepší rovnováhy mezi tím, co figuruje v nařízení a co se plánuje, že by mělo figurovat ve smlouvě mezi Evropskou investiční bankou a Evropskou komisí. Osobně se domnívám, že bychom se měli snažit o to, abychom měli co eh, nejvíce věcí upraveno v nařízení a co nejméně by mělo být předmětem smlouvy mezi bankou a komisí. Ale jak jsem řekla, nejprve bychom měli většinu tedy těch věcí vyřešit tedy eh, v nařízení. Eh, tedy, a to je nařízení, o kterém bude spolu rozhodovat i parlament s radou. A ještě další téma, které bych chtěla dnes předložit, eh, které také figuruje v mém návrhu, jak víte, bude existovat ten mechanismus flexibility v kontextu paktu stability a růstu člen, a e, příspěvky členských států do fondu EFSI nebudou zapadat do výpočtu e, fiskální adaptace podle paktu stability a růstu a toto téma e, to bude předkládat Eurostat který eh, eh, má pod sebou tedy ve své gesci příslušná pravidla pro výpočet těchto mm, příspěvků. A je důležité, aby Eurostat poskytoval mm, k tomu vždycky podklady co nejdříve, vůbec předtím, než než se to, eh, než se vše jak si přetvoří do legislativy aby zde vzniklo klima předvídatelnosti a právní jistoty. Jinak by mohly nastat situace, že po odsouhlasení, tedy po přijetí nařízení, potom, kdyby až Eurostat až poté předložil svá pravidla, svoji metodiku, tak potom bychom mohli třeba zjistit, že určitá kritéria eh, nejsou ta, která se aplikují v nařízení a tudíž Eh, nebudou v souladu s tím mechanismem flexibility, tak jak s tím počítá Junckerův plán. To jsou víceméně moje tedy pozměňovací návrhy, které předložím za výbor AFKO. A nyní si vyslechneme stínové zpravodaje které, na kterých se dohodly politické skupiny. Mám tady Mercedes Presley, potom se máme za socialisty, máme zde představitele GUE, nevíme, jak je to s jinými frakcemi, takže pokud někdo tady je samozvaný stínový zpravodaj, tak je vítán. A já bych chtěla začít diskuzi tedy teď, takže Mercedes nejprve. Jako první má slovo Mercedes. E- Děkuji, paní předsedkyně. Především bych chtěla říci, že souhlasím e, s e, vaším tvrzením a to, že naše pozměňovací návrhy by měly být v souladu s funkcí našeho výboru. Takže bychom neměli vstupovat do těch témat, která spadají do kompetence jiných výborů. První taková, první úvaha tedy je, že e, svým způsobem toto vlastně poprvé, kdy, e, kdy e, se konkretizuje téma stability a respektive růstu, paktu růstu. Zatím hodně se hovořilo o stabilitě, ale o růstu tolik ne. Takže i vlastně tak institucionálně doplníme fungování tohoto paktu. A druhá úvaha, ta vyplývá z tohoto. Je zřejmý, zřejmé, že Evropská unie, když tedy chce propagovat rozvoj, tak má velký problém, poněvadž nemá nástroje. Nemá nástroje, které by jí umožňovaly intervenovat, institucionálně intervenovat eh, v takto vážné krizi. A tedy intervenovat s, s eh, investiční kapacitou určitou, protože pouze investiční kapacita bude generovat růst. Samozřejmě všechna pravidla mohou být užitečná, ale bez eh, pobídky investicím tak nebude existovat v době krize žádný růst. A to především, mm, pokud se nebude podpora tzv. veřejných investic. A e, možná není ani třeba připomínat, že téma je zakotveno v Lisabonské smlouvě, tedy téma vlastních zdrojů. A to je téma, kterému se již nevyhneme, tedy téma vlastních zdrojů. Co je evidentní, to je limitace Junckerova plánu, to znamená, vezmou se eh, tedy stroje prostředky z jiných částí rozpočtu, protože ten rozpočet nemá eh, žádnou elasticitu, ten, ten nelze tedy eh, dále zvyšovat, tedy zadlužovat se, ani nelze zvýšit příjmovou stránku, ani výdajovou stránku tudíž. Takže se tam přeskupí ty mm, prostředky a tak vlastně se zde, zde vznikne takový problém Eh, potom s několika letým, víceletým finančním rámcem. Evropská unie by tedy měla mít vlastní zdroje do rozpočtu a, a mm, to samozřejmě měla by mít vlastní příjmy. A e, takže zde. Ale tyto nástroje nemáme, takže potom tady vytváříme vlastně, nebo budujeme eh, eh, takový tedy hrad z karet a snažíme se tedy hm, takto nastartovat růst a opomíme hm, ty základní body ve smlouvě. Hm, ve smlouvě o Evropské unii. To podle mě je tedy institucionální problém. Takže my musíme teď v podstatě mm, přijít s něčím, co není moc legitimní. To znamená, vezmeme prostředky z alokací, o kterých se již rozhodlo, jako třeba program Horizon. A takto tedy vytvoříme takový komplikou, takovou komplikovanou konstrukci, abychom udělali z toho co nakonec. Abychom vytvořili eh, systém, kterému bychom se měli vyhnout. Eh, my se snažíme tedy nastartovat eh, investice, což je v pořádku, ale máme zde institucionální problém. Já s vámi souhlasím se všemi těmi tématy, transparentnost a možnost eh, kontroly ex post mm, a tak dále. a o tom budeme hovořit, až budeme mít na stole pozměňovací návrhy. Ale zde je ten principiální problém. Evropská unie v podstatě nemá žádnou flexibilitu v době krize a to je nezbytná v době krize, protože nemá vlastní zdroje e, žádného typu, tedy nemá žádné příjmy, ani se nemůže zadlužovat, takže zde e, to je potom velice komplikovaná e, finanční operace. Samozřejmě má smysl, protože se snažíme eh, zmobilizovat soukromý kapitál, ale není možné eh, to těžko dělat bez eh, vlastních zdrojů. Ale tady nemáme žádné pravomoci a samozřejmě přesto, ale toto přece je zakotveno v Lisabonské smlouvě, to není nic, co by bylo mimo kompetence Evropské unie. Takže jenom jsem chtěla připomenout, že téma vlastních zdrojů je velice urgentní a teď ještě více urgentní než jindy a je důležité pro parlament, protože parlament je eh, také legislativní zákonodárný orgán a eh, ten samozřejmě také by měl mít možnost rozhodovat o příjmové stránce a je to téma, které my bychom měli připomenout jako výbor AFKO, že to, te, že to je téma relevantní a že to je téma institucionální a není to pouze Eh, téma pro gestorské nebo ty základní výbory. A ještě úplně poslední, já se omlouvám, že hovořím tak dlouze, ale poslední úvaha, pořád ještě otázka institucionální. Z pohledu institucionálního, stejně jako v jiných případech, eh, tak zde připomínáme to, že tento investiční balíček by měl respektovat základní princip EU a to je hospodářská konvergence a územní soudržnost. Takže to je jeden ze základních kamenů Evropské unie podle smlouvy také. Takže tento princip nemůže být porušen ani v tomto případě. Děkuji very much, Mr. Chrysogonos. Uh, eh, sorry. Děkuji. Nejdříve Michael. Oh, GUE is bigger, no? Just another... No, já nevím, v jakém pořadí, která frakce je větší. Ne, ne. Děkuji. Ono je to vyjde na stejno. Takže velice stručně. Takže my ještě nevíme, kdo bude stínový zpravodaj za nás, ale určitě eh, to, co jste předložila, tak to je, je eh, něco, čím se budeme zabývat, i tím, co řekla paní Breso. Ano, jsou to mechanismy, které třeba zaktivovat eh, naléhavým způsobem a, mm, a je třeba tedy mít vlastní zdroje, ano, i možnost se zadlužovat, to je také důležité, takže to je třeba, abychom mohli čelit stávající situaci a je třeba se vyhnout komplikovaným mechanismům, jako jsou ty, které teď jsme museli používat. Thank you. Now, Mr. Chrysogonos. Děkuji a nyní pan Chrysogonos. Hlavní eh, kompetence, tedy příslušnost, eh, samozřejmě není v rukou našeho výboru, ale já bych souhlasil s tím, že my potřebujeme více zdůraznit na transparentnost, demokratickou odpovědnost a nezávislost řídícího výboru a také na boj eh, proti eh, různým, řekněme, odborovým zájmům v tomto systému. Ale já příště nevěřím, že by se podařilo tento projekt realizovat Myslím, že lze pochybovat o tom, zda je možné vybudit tolik eh, privátních investic eh, pomocí tak malého množství veřejných zdrojů. Ano, děkuji. Ještě zelení by si přáli říci. Tak prosím. Děkuji zelení, myslím, ještě eh, nemají oficiálně stanovenosti nového zpravodaje, ale já jsem tu zprávu četl, bavili jsme se o ní a eh, myslíme si obecně, že většina těchto návrhů je docela dobrých a podporujeme je. Ještě Barbara Spinelli. Grazie. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla doplnit eh, ještě něco k tomu, co řekli eh, kolegové, já si myslím, že eh, tento fond eh, by se měl stát permanentním nástrojem a měl by mít právní subjektivitu. A čerpání nebo použití pardon, hlavní přednost a jasnou přednost, jasná přednost by se měla dát použití veřejných zdrojů, e, především používat veřejné zdroje více než e, e, více než soukromé. Nevím, zda jste sledovali významnou diskuzi v posledních dnech. Ministr financí Varoufakis a ekonomové Mačokato, italský italská ekonomka Maggiocato a další řekli, že naděje, že 21 miliard veřejných zdrojů bude produkovat koeficient 15, tedy pákový efekt 15, tedy dalších 300 miliard, že to je směšná naděje. Ano, takže já si myslím, že to je třeba vzít do úvahy tedy při utváření tohoto fondu. Já souhlasím s tím, že vlastní zdroje Evropské unie jsou zásadní věcí, ale podle mě, tady to říkám kolegyni Breso, to je problém hlavně ideologický teď. Je to diskuze, jasná diskuze, kterou musíme vést tedy. Je rozdíl mezi veřejným a soukromým. Takže pokud všichni budeme sázet na privátní sektor, tak ničeho nedosáhneme podle japonského ekonoma Crow, tak eh, ta velká deflace v Japonsku právě byla kvůli tomu, že hodně vsadili a pouze vsadili na privátní sektor a privátní sektor nikdy samozřejmě eh, se nechoval proticyklicky. Děkuji. Uh, Mercedes wanted to, to... Mercedes? Jenom abych eh, to vyjasnila, eh, co, si, co jsem chtěla říci. Já nesouhlasím s tím, co teď řekla kolegyně Spinelli o tom faktu, že není třeba eh, i používat a do, dožadovat se soukromých investic, protože teď máme velké množství privátního kapitálu v Evropě, který se neinvestuje. 21 miliard by mělo sloužit právě k tomu, abychom eh, přitáhli ten soukromý kapitál, tedy soukromé investice. A já mám za to, že by bylo užitečné tedy mít takový plán, ale jasný, Junckerův plán, ale je jasné, že eh, eh, že nyní Evropská unie zastávajícího stavu není schopná si opatřovat zdroje, nějaké zdroje navíc, eh, kromě toho stávajícího rozpočtu, který má. Takže to je jasné. A Junckerův plán tedy nemohl to udělat jinak. Já proto si myslím, že bychom měli apelovat na to, že Evropská unie i ze, podle smlouvy by měla mít vlastní zdroje a alespoň i minimální rozhodovací flexibilitu. Měla by eh, sama mít možnost rozhodovat o svém vlastním rozpočtu. A eh, samozřejmě i rozhodovat o veřejných eh, investicích na evropské úrovni. Samozřejmě pak stability teď i tedy je zablokován, protože máme ze celou řadu členských států, které nemají prostory ve svých rozpočtech, aby investovali. Takže veřejné investice prostě možné nejsou. A teď pokud jde o ten multiplikační efekt, já mám informace úplně opačné. Naše, eh, naše národní veřejná banka Kasady depozity, Prestity říká, že ten Eh, by ten multiplikační faktor by mohl být ještě vyšší, eh, třeba až 20, ale eh, my jsme měli řadu pilotních projektů, které proběhly u nás v posledních letech a ty měly multiplikační efekt ještě větší. Ale samozřejmě, a to jsou informace od subjektu, který konkrétně tyto projekty realizoval, takže to není pravda, že by ten efekt nebyl takový. Ale co je pravda je, že zde máme problém dodatečných veřejných zdrojů. To je zatím nemožné. A proto my jako výbor bychom měli připomínat, apelovat na to, že tady máme institucionální problém eh, s podobnými investicemi. No tak eh, eh, možná zase, se, že už nikdo další k tomu nic nechce říct. Já bych k tomu vyjádřila eh, poznámku či dvě k tomu Junkrově plánu, který je pro nás výzvou. Jak víme, investice spíše slábnou u nás v Evropě, což vzhledem k likviditě, jaká je k dispozici, je celkem nepochopitelné. Eh, my tedy máme k dispozici malé částky z evropského eh, rozpočtu a mm, počítá se eh, s velkým pákovým efektem. Nicméně skutečně musíme to brát vážně jako Eh, dobrý, dobrá myšlenka na kombinaci veřejných a soukromých fondů. Eh, v Evropě existují privátní investice, investuje, investují Evropané také jinde ve světě a eh, skutečně jde tedy o výzvu v podobě té, aby byla Evropa atraktivnější třeba pro penzijní fondy a podobně. I když tedy máme svoje eh, také eh, zdroje, eh, tak dneska je těžko říct tedy, s čím bychom mohli přispět, ale rozhodně nemáme po ruce žádné trvalé řešení. Každopádně stojí za to pokusit se vybudovat systém, který by přilákal soukromé peníze v Evropě Jde také ještě o to, že jde o projekty, tedy peníze na projekty a měly by přispět k modernizaci evropské ekonomiky. Čili je tady spousta takových drobných věcí, kterých by se tento plán mohl dotknout a mohl by začít řešit problémy v Evropě. A ještě mám druhý komentář. Eh, my samozřejmě zasedáme také na jiných výborech a ve svých politických skupinách, kde probíráme finanční systém. Čili my tedy vytváříme atmosféru tak, aby se tyto investice uskutečnily. Ale samozřejmě realita je taková, že ty problémy neřešíme, Možná eh, pro malé střední podniky to může přinést rychle velké efekty. Eh, v případě infrastruktury to potrvá. No je to výzva, ale musíme se té výzvy chopit. No a teď tady máme samozřejmě stanovisko eh, AFKO, čili tady se musíme soustředovat na to, jaký bude přínos. Ta výzva je od samého začátku Eh, také čas, eh, protože eh, ještě to potrvá, než budeme hlasovat. Pozměňovací návrhy tady prosím 25. března v poledne a potom bude možné, pak bude u Velikonoce a to budeme muset pracovat na kompromisech. Takže ještě jednou 25. března 25. v poledne, to je termín pro pozměňovací návrhy hlasování v AFKu 16. dubna. To máme trošku prodloužení, poněvadž Ekon eh, bude hlasovat až 20. Takže hm, tak to musí být. Takže prosím, nachystejte se na to, že někdy mezi 25. březnem a 1. dubnem eh, hm, to bude třeba zpracovat. And, uh, okay. Okay. Whatever. Good. But we will have to, you, you will be, we will be in touch. No dobře, tak každopádně budeme v kontaktu. Takže tím bych uzavřela tento bod na našem programu do Rusného nemám nic a příští zasedání 16. dubna celý den. Děkuji vám a eh, a přerušuji zasedání.